up here now, don't I? Yes. So, ladies and gentlemen, I think, um... Dámy a pánové, já myslím, že začneme. A co nevidět, až se všichni usadí. Já se omlouvám, že jsme se museli stěhovat z místnosti do místnosti, ale tak to je. Je to potěšení, že vás mohu eh, přivítat v této krásné místnosti, kde vidíme i ven na slunce a především je to pro mě velké potěšení zde přivítat Mario Montiho, který opět k nám přišel na výbor, že po třetí nebo po čtvrté, snad od doby, kdy byl pověřen tímto úkolem, myslím v prosinci to bylo, a my jsme i tedy již podnikli eh, výměnu názorů a to bylo velice důležité potom pro naši práci, protože z toho vzešla celá řada eh, námětů. A my velice bedlivě jsme sledovali vývoj vaší práce a jsme velice rádi, když jsme viděli, jak upřímně, otevřeně jste tam popsal ty problémy a výzvy, před kterými stojí oživení vnitřního trhu a to v podstatě eh, jste, eh, můžete udělat jenom vy. To byla součást vašeho osobního úkolu. A ještě jednou děkuji i e, Luisi Grechovi a Luis Grech tedy mm, tomu to hodně pomohlo při té zprávě. Já si připomínám, že poté, co byla přijata zpráva Luise Grecha, tak se konal zajímavý press briefing ve Štrasburku, což mm, Eh, eh, mm, sice tam možná bylo více těch panelistů než tisku, ale to, eh, já jsem tam byla paní Gebhardt také a zpravodaj a i pan komisař Barnier, komisař Dali, všichni tam byli a tam jsme ukázali, jak komise a parlament v tom jsou zajedno k tomuto významnému tématu. A já myslím, že je dobré, že jste tady přišel dnes odpoledne a uh, Vyslechneme si, eh, jak eh, byla akceptována vaše zpráva, protože již proběhla celá řada briefingů k tomuto. A také i hmm, nás zajímá, co si myslíte o těch problematičtějších věcech, eh, protože možná někteří Eh, eh, by rádi slyšeli o těch ambiciozních, odvážných návrzích. My jsme odvážný, ambiciozní výbor a eh, máte slovo, prosím, a abyste nám sdělili své myšlenky a určitě kolegové budou mít potom hodně námětu a otázek, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem už takovým pravidelným hostem vašeho výboru. A kromě toho skutečně musím skonstatovat, že jsem velice rád, že váš výbor a předseda Malcolm Harbour a Louis Gregg zpravodaj hrají vůdčí roli v této agendě a vím, že ostatní instituce si toho také cení. Pane předsedo, vy jste mě požádal, abych řekl pár slov o stavu po zprávě, post report, tedy protože i zpráva Luise Grecha eh, také i byla klíčová byla klíčová pro eh, tu otázku oživení jednotného trhu. A no, na mě udělalo velký dojem, když jsem viděl eh, ten velký zájem a Eh, samozřejmě, když to vemu po institucích, tak komise zadala tuto zprávu z iniciativy předsedy Barosa, který mě vyzval, abych na zasedání kolegia 20. července, abych tam přišel a tam, abych s ním a s kolegy, s komisaři diskutoval o tom, co dělat po eh, této zprávě a i jsem jednal bilaterálně, především s komisařem Barnierem a s dalšími komisaři. A s potěšením kvituji, že řada z nich již začala zapracovávat doporučení z této analytické zprávy a zakomponovávají tato doporučení do svých mm, politických kroků, do svých iniciativ. Určitě jste dobře informováni o záměrech, o prvních krocích pana komisaře Barniera, takže to je teď na něm, aby on průběžně informoval parlament. Ale musím říct, že jeho reakce jsou pro mě velice motivující. Evropský parlament a váš výbor konkrétně e, jsou tedy pro Eh, tuto polit, oblast eh, politik jsou tedy eh, tím nejkompetentnějším místem, ale je třeba se na to podívat i z té širší holistické perspektivy a o tom i hovoří zpráva Luise Grecha a to také i chtějí další výbory. Včera jsem byl na výboru pro zaměstnanost a sociální věci, kde tam také s nimi jsem diskutoval o zprávě a rovněž i politické kluby eh, také mají obrovský zájem. Eh, řada z nich mě pozvala na schůze, abych eh, s nimi diskutoval o zprávě a jak naložit s jejími doporučeními. Rada. Spolu s vámi tedy my jsme byli na Radě pro konkurenceschopnost v květnu, myslím, ano. A to, myslím, také bylo zajímavé, když jsme viděli, jaký zájem a jak pozitivně to, tuto iniciativu vítá i Rada ministrů pro konkurenceschopnost. A jak víte, i Evropská ráda také uvítala tuto zprávu a záměr komise eh, aplikovat její doporučení A ještě, abych doplnil ty informace o postojích dalších institucí, tak byl jsem pozván panem hm, prezidentem Trišetem, abych spolu s ním a s výkonnou radou Evropské centrální banky, abych s nimi diskutoval o této zprávě, o e, doporučeních, e, které se týkají měnové unie, a to 7. července ve Frankfurtu. E, I další dotčené strany mají velký zájem a sledují vývoj. Abych zmínil třeba Business Europe, 1. Eh, eh, eh, mm, července se sejde na summitu této organizace Business Europe a také i tam věnoval jeden blok tomuto tématu. A rovněž i jsem v kontaktu s odborovými svazy, Eh, s European Round Table a s dalšími organizacemi, kterých se to týká. A co z toho vyvozuji? Já myslím, že díky této spolupráci se nám podařilo, myslím, opět dát jednotný trh na to správné místo, kde má být na evropské politické mapě, protože tomu tak nebylo před rokem. A já zde vidím nicméně dva velké problémy, výzvy. Jednak je podle mého soudu třeba ještě vyvinout velké úsilí v tom, abychom přesvědčili veřejné mínění a politické představitele o tom, eh, jakou klíčovou roli hraje vnitřní, tedy jednotný trh i tedy ve světle těch dvou významných událostí, krize eura a fiskální krize v řadě členských států. To jsou dvě skutečnosti, které trochu eh, jaksi byly zastíněny, které, pardon, které způsobily, že byla zastíněna otázka jednotného trhu a tak dále. Ale zároveň Mm, více a více mm, odborníků chápe, že jeden z hlavních důvodů euro, krize v eurozónu právě je to, že v eurozóně ta unie eh, nebyla dostatečně propracovaná. A dnes pan komisař Ren na tiskové konferenci uzavřel eh, svůj vstup mm, slovy, které jsme tady hodně používali, a to je, že bychom měli více než v minulosti Eh, věnovat větší pozornost eh, Evropské ekonomické unii, nejenom té Evropské měnové unii, tedy jinými slovy více pozornosti jednotnému trhu. To znamená, že eh, ten vztah mezi jednotným trhem a ekonomickým růstem v Evropě v příštím roce musí být zdůrazňován i vzhledem k té fiskální krizi. Je teď nemožné si představovat, že eh, ta ekonomika dostane stimul, impuls z rozpočtu. Ne, bude to eh, přes tu stranu poptávky eh, a bude to přes strukturální změny a bude to i přes to, že bude, bude to i díky tomu, že se bude více integrovat jednotný trh. A bude to přes tu stránku, tady nabídky, pardon. A takže je třeba hm, toto řádně provázat. A další, poslední bod je taková moje obava. Jak víte, v mém přístupu, tedy v té nové strategii, která byla předložena komisi, eh, pracuji s koncepcí balíčku. Balíček. Možná, že někdo sympatizuje s nějakou částí toho balíčku, někdo zase s jinou částí balíčku, ale já jsem přesvědčen, že pokud nebude přijat ten balíčkový postoj, tak to pouze zůstane na úrovni úmyslu a žádné činy, žádné výsledky, protože většina těch jednotlivých opatření, která podle nás jsou zásadní pro to, abychom dali impuls jednotnému trhu, tak eh, to mm, proti tomu vystupují různí lidé tam či onde, ale já si myslím, že je těžké překonat eh, tyto protinázory, ale já si myslím, že to už úplně bude nemožné, pokud to nepřijmeme jako balíček eh, a protože mm, vždycky je tam něco, co někdo těžko dovede spolknout, zase tam je něco, co je třeba atraktivní pro jeden členský stát nebo pro určitý segment společnosti a podle mého názoru to je, to je klíčové. To znamená, že pokud chceme skutečně dosáhnout reálného pokroku, tak asi eh, budou eh, naši političtí představitelé muset ukázat, eh, že jim to leží na srdci. Na jedné straně to musí být předseda Evropské komise a zde jsem optimista, protože v podstatě on inicioval tyto kroky tím, že řekl, že pro jeho komisi je jednotný trh prioritou číslo jedna a zadal zprávu. A na druhé straně si myslím, že i e, předseda Evropské rady, i on by to měl pocitovat jako jednu ze svých priorit, protože pouze takto bude možné tedy ty iniciativy těch různých eh, odvětvových eh, rad, ať jsou to sociální věci, konkurenceschopnost, ECOFIN, tak pouze tak to bude moci je sladit, tak aby byly, byl tam určitý systém, aby to bylo systematické, soudržné. Takže to hm, je asi moje poslední. A potom eh, to, že i já, i vy chceme, aby to šlo rychle, s jednodušením způsobem. Ale zhruba řečeno, tady my bychom neměli tolik se zaměřovat na detaily toho či onoho návrhu, ale měli bychom se zaměřit teď na to, jak se nám podaří splnit cíl spočívající v tom, že vytvoříme, respektive to jsme již udělali, jsme vytvořili, ale že udržíme pozornost eh, eh, pro toto téma i Eh, přes to, že eh, tato agenda má takovou technokratickou povahu a není to tak atraktivní. Děkuji. Well, thank you very much, uh, Mario. Děkuji, Mario, za ten zajímavý přehled. Já jsem téměř chtěl litovat, že budu první, kdo má reagovat, a, ale dovolím si přesto několik poznámek. Hm Velice nás podpořila reakce na vaši zprávu a také reakce eh, komisaře Barně, který právě zdůrazňuje otázku a k jednotném trhu. Důležité je, že právě jednotný trh se, má být pro občany. Ehm, a přesně to zaznívá také ve vaší zprávě. Proto musíme získat právě od občanů, voličů podporu pro ten jednotný trh, tak abychom mohli jít dál. A samozřejmě se objevují zajímavé cesty, jak to vyřešit například seznam z nejdůležitějších stížností, které občané mají eh, na fungování jednotného trhu. Probíhají různé výzkumné studie a tak dále. A to přineslo bezprostřední podporu v tom, že se celé těžiště politicky toho procesu odklonilo od technokratické vize a Myslím si, že se podařilo získat velkou většinu pro tu zprávu. A samozřejmě je to problematika, která je sdílena přes politické rodiny. Celá řada kolegů se hlásí, proto si myslím, že by bylo na místě, aby Louis Greg, eh, místo předseda výboru, reagoval jako první a eh, pak paní Schwab, paní Gephardt, eh, pan Bezoj a paní Rüller Eh, to jsou velice pilní koordinátoři. Uvidíme, jak to půjde. Možná vezmeme vždycky tři připomínky nebo vystoupení na jednou. Paní Gracebild, paní Korea de Campos a paní Rapti a také paní Weiler eh, Hlásí se ještě řada kolegů a víme, že eh, tady máme okénko jenom do čtyř hodin, ale také víme, vzhledem k tomu, že začne důležitý zápas mistrovství světa, dovedu si představit, jak se kolegové asi cítí. Děkuji. Ehm, důležité je, že jednotný trh je sice ehm, nejméně populární, než kdy byl, ale zároveň je nejvíce potřebný ehm, působení. Jednotného trhu je důležité také pro působení malých a středních podniků, pokud chceme, aby naše kon- ekonomika byla konkurenceschopná. V tomto smyslu poselství, která slyšíme z komise, jsou smíšena. Na jedné straně komisař Barnier přistupuje velice proaktivně, přesvědčivě mm, v tom, že chce nabídnout konkrétní opatření k oživení jednotného trhu. Na druhou stranu předseda Barroso zdůrazňuje, že jednotný trh je pilířem ekonomiky a chce jej vnímat právě jako takovou vlajkovou loď strategie 2020. Je tedy možné, ač je to možná předčasné, že třetí hozenou rukavicí tak jak to bylo zmíněno ve vašem exekutivním schrnutí, tedy jakýsi pocit spokojenosti sám se sebou, jako kdyby jednotný trh byl vět, věcí dávno zašlých časů, eh, že je to něco, co zůstává zakotveno pouze v některých oblastech komise a rady. Pan Švab? Děkuji, pane předsedo. Rád bych navázal přímo na to, co řekl náš těžce pracující eh, zpravodaj k tomu, co předložil eh, profesor Monty. Myslím, že jste také dokázal, pane profesore, že neustále musíme přispívat k tomu, abychom posílili veřejné mínění a názor důvěru v výhody vnitřního trhu. Ale současná finanční a hospodářská krize nám ukázala, že mnoho občanů si myslí, že přednosti, které jim vnitřní trh přináší, a mluvím zde především za svou vlastní zemi, že tedy přednosti, které vnitřní trh přináší, by měly být sam, samozřejmostí. A to ostatní není u občanů příliš vítáno. V každém případě vsadíme všechno na to, abychom mohli ovlivnit to veřejné mínění, které si přejete a o kterém jste hovořil. A za druhé, k tomu, o čem jste mluvil jako po druhé, a sice, že máme váš návrh nahlížet jako určitý balíček, k tomu mám dvě poznámky. Tak za prvé, je pro nás samozřejmě velmi těžké říci, vezmeme ten balíček, tak jak nám ho navrhujete, paušálně jako základ naší politické práce protože v mnoha oblastech se sice shodneme, ale na několika možnostech bychom rádi viděli možnost se od toho odchýlit. Ale za druhé, zajímalo by mě, kde vidíte nejdůležitější opatření, která mají spolu přímou souvislost. Která jsou tedy nejdůležitější opatření, která jsou zásadní pro tento balíček. On je samozřejmě veliký, já jsem ho viděl jenom jako ve stručnosti, ale rád bych slyšel ta zásadní opatření, která chcete prosadit, kdybyste nám je mohl krátce představit. Děkuji. Evelyn Gephardt. Paní Gebhard, děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to, že můžeme pokračovat v diskuzi. Myslím, že je to velmi užitečné. Jsem také přesvědčena o tom, že zde můžeme pracovat na základě dvou východisek, tak jako to představujete, pane profesore, ve svém dokumentu. Tak za prvé eh, je to to řešení balíčku, o kterém hovoříte. Eh, tohle řešení by nám nabízelo celkový pohled na politiky v této oblasti takže bychom neměli žádnou roztříštěnou práci na legislativě nebo na představení zhrnutí legislativy. Měli bychom před sebou takový celkový koncept. A já to celé spojuji také s nějakým tím pojmem vize, politická vize, která by nám měla určovat, jakým směrem bychom se v politice vlastně chtěli ubírat v tomto směru. A pokud tedy eh, vytvoříme nějakou vizi, nějaký cíl, bude opravdu jednodušší diskutovat s občany. Bude to jednodušší, než kdybychom řekli, takhle to zkrátka otázka je, tohle to jsme pro vás udělali. Druhá věc vychází ze zprávy Luje Greka. A těch 20 největších obtíží občanů, které eh, občané mají. To už bylo zmíněno. Vím, že Evropská komise už pracuje na tom, aby to celé zhrnula. A já si myslím, že bychom v této oblasti měli pokrout postoupit o krůček dopředu. A sice měli bychom říci, dobře, budeme mít pojmenovaných těchto 20 největších stížností, ale současně je to také vyjádření potřeb občanů a na ty musíme poskytnout nějakou odpověď a to sice ne jen negativním způsobem, problém, tedy nebudeme mluvit o těch potížích a stížnostech jen negativně, ale měli bychom pozitivně přemýšlet o tom, jak bychom mohli na tyto potíže najít řešení. To je, myslím, že v budoucnu bychom to měli silněji zapojit do toho dokumentu. A pokud je to i vaším cílem, tak mě a mou skupinu máte každopádně na své straně. Now, um, I wonder if, um, what I was já uvažuji o tom, zda jsem to správně pochopil a dám příležitost panu Montimu, aby odpověděl, ale požádali mě, abych tedy pokračoval do tři čtvrtě na čtyři a dám tedy příležitost, aby se profesor vyjádřil k těm prvním otázkám a potom dáme ještě slovo paní Ryle. Děkuji za slovo. Já totiž musím chytit letadlo a eh, nemohla jsem minule panu profesoru Montemu poblahopřát, tak chci využít příležitosti a učinit tak nyní. Myslím si, že tato zpráva nemohla být více aktuální, protože právě tím se jednotný trh touto krizí dostává opět do popředí zájmu. Musíme se zaměřovat na reálnou ekonomiku. A otázka tedy zní, jak to zrealizovat jak přinést výsledky. A to je tedy velice zásadní. Já si myslím, že v tomto smyslu je důležité uvažovat o potřebách občanů doma a v tomto smyslu chci vyzvat komisi k tomu, aby konkrétně skutečně Eh, zareagovala a do aktu o jednotném trhu eh, doporučení pana Montyho zakomponovala co nejdříve a chci se zeptat pana eh, profesora, jak vidí jednotlivé kroky, které by měly být podniknuty na cestě k implementaci. Děkuji. Pan Grek. Ještě jednou eh, blahopřeji k vaší zprávě a jsem velice rád, že vidím synergii mezi našimi přístupy. A chápu vaši připomínku k tomu, že se jednotný trh neobjevil jako jedna z hlavních iniciativ eh, strategie 2020. To doufám není signálem nedostatku politického zájmu jednotlivý trh. Já bych dal přednost tomu, aby jednotný trh byl vnímán spíše jako dodavatel politické energie do celé té strategie 2020 eh, a nikoli jako nějakou malou krabičku s tou vlajkou, která tam bude připevněna. A v každém případě vidím zájem komisaře Barniera, eh, komisaře pro jednotný trh. A já jsem ve své zprávě navrhl ještě krok dál, než co navrhla skupina komisařů, která byla ustavena a které předseda Michel Barnier. Ten můj návrh tedy Eh, obsahuje skupinu. Pokusím se přečíst to nejdůležitější. Předseda komise eh, převezme vůči úlohu v tom, aby nabídl holistický pohled na věc. Skupina komisařů se všemi kompetencemi v ekonomické integraci, s tím, že předseda bude předseda komise a nebo komisař pro jednotný trh, pokud předseda komise není k dispozici. Právě toto by bylo vhodným seskupením pro formulování politiky v této oblasti a v současné době tedy byla ustavena skupina komisařů, již předsedá komisař pro jednotný trh, ale pokud samozřejmě eh, bude zasedat na zasedání také předseda komise, tak bude také tomu jednání předsedat, takže je to téměř jak to bylo v mém návrhu, ale kromě těch formalit, eh, vzhledem k tomu, že jsem deset let žil jako komisař, tak eh, si sám uvědomuji, že bude mít zásadní význam, aby pro každého komisaře existovala určitá motivace eh, k utváření a rozvoji vlastních politik v synergii s celkovým cílem eh, podpory jednotného trhu a ekonomické integrace to si myslím, že bude snadněji realizovatelné, pokud tam sehraje vůdčí úlohu předseda komise. Protože komisaři možná nebudou až tak nadšení ve svých příspěvcích, v tom, co přinesou ke společnému stolu, pokud by to bylo pod vlaječkou nějaké jiné kompetence nebo jiného kolegy a tak dále. E, to možná není tak zásadní faktor, ale rozhodně není nerelevantní a vím, že tady o to e, předseda zájem má. A myslím, že tedy v tomto smyslu se nabídnou vhodné e, organizační ujednání v tomto smyslu. Pane Švábe, já eh, eh, uznávám váš názor, že přístup eh, k balíčku neznamená, že by každý by měl prosazovat každý komponent. Vzpomínám na to, že v Elizejském paláci v lednu 2008, kde byla také paní Gepard, tak kde se sešli všichni členové eh, komise Žaka Ataliho eh, k výboru. Výboru Žaka Ataliho a předseda tehdy eh, Žak Atalik se svou charakteristickou odvahou eh, prezidentovi, francouzskému prezidentovi, to vše šlo v přímém přenosu do televize, řekl, pane prezidente, máme 316 návrhů tady pro vás a vy je buď musíte přijmout všechny, nebo všechny zamítnout, protože vás můžeme ujistit o tom, že všechny jsou logicky propojené. A pre- prezident, dovedete si asi představit, jak se na to tvářil. Eh, i z toho, jaké máme zkušenosti s dialogem s Žakem Atalím. Proto je naprosto na místě, pane Švábe, že, jak říkáte, měli bychom uvažovat také o specifických bodech. A eh, já bych jednoduše trval na skutečnosti aby existoval určitý balíček. To souvisí také s předchozím vyjádření. Pokud existují ta nejskvělejší opatření striktně věnovaná kompetenci v jednotném trhu, která bude dostatečně široká, ale možná to není dostatečné, protože to obsahuje také aspekty, které mají sociální povahu, aspekty, které se vztahují k průmyslové politice. Aspekty, které souvisejí s obchodem a kompetencemi v oblasti vnějších vztahů, některé aspekty v oblasti konkurence, hospodářské soutěže a politiky státní pomoci. Toto je podle mého názoru nezbytná podmínka pro to, aby byla nalezena obecná dohoda a domnívám se tedy, že předběžné rozhodnutí by mělo odpovědět na otázku, zda jsme tedy přesvědčeni nebo ne o potřebě takového širokého balíčku. A pokud řekneme, že ano, tak teprve druhým přiblížením je diskuse o tom, co by ten balíček měl obsahovat. Paní Gepard, mě se nej, nej, velmi líbil váš pozitivní přístup v tom, že těch x nejčastějších stížností můžete převést na zjišťovací misi eh, vedoucí k zjištění, eh, které jsou ty dosud nesplněné ambice evropských občanů. Pokud k tomu budete přistupovat takto, eh, tak je to méně sebemrskačské a je to také pozitivně naladěné vůči občanům. A zároveň je to konstruktivní a pozitivně naladěné. A to si myslím, že je velice chytrý přístup. Paní co byl. Já jsem původně chtěl odpovědět italsky a vy jste ale hovořila anglicky a já se bohužel nemohu odpovědět švédsky. Ale v každém případě děkuji za vaše slova chvály. A myslím, že jste zmínila velice důležitou záležitost z hlediska potřeby e, z, přivést politickou pozornost na politický rozměr jednotného trhu. A já mám indicie o tom, že ať se vydáte na jakékoliv fórum k diskusi o ekonomických záležitostech Evropské unie, vždycky se stanete zastáncem tohoto přístupu a proto mě velice těší tato práce, kterou děláte, pokračujte v ní a to, co jste zmínila z hlediska růstu, ono je velice náročné nalézt další zdroje růstu v současné době v Evropě. Já si myslím, že právě toto by mělo být prvkem pro aktivnější propagaci jednotného trhu. Děkuji vám mnohokrát. A myslím, že jste nám nabídli ještě více e, otázek, inspirace e, a podnětu k přemýšlení, ale právě e, trh, který by měl být dodavatelem politické energie do strategie EU 2020, to je nesmírně zajímavý postřeh, zajímavý popis a právě eh, náš výbor se vidí také jako ehm, poskytovatel energie pro fungování celé této instituce. To si myslím, že je velice zajímavé. A teď nás čeká paní Buzoj, eh, paní Ruler a pan De Campos. Eh, takže vám dám slovo ještě poté. Pan Bezoj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane profesore, vy mi můžete uh, Eh, odpovědět italsky, protože Rumuni eh, eh, mají rádi Itali a italštinu, tak si to rád vyslechnu. Nesmírně mě zaujaly konzultace s nejrůznějšími zainteresovanými osobami z různých institucí. Já bych samozřejmě ocenil možnost delší diskuse o vašem balíčku. Teď máme možnost diskutovat o té implementaci. Já e, nemohu souhlasit jenom s tím balíčkem, ale důležité je, že ten balíček musí být e, především ambiciozní a musí obsahovat výrazná opatření. Proto to celkově vnímám pozitivně. Ale vidím také některé problémy, které nebude snadné vyřešit. Jak už jsem naznačil ve svém předchozím vystoupení, musíme uvažovat o tom, jak to řešit, například konkrétně volný pohyb osob. Víte, že znám případy, kdy občan, který se vydá mimo svou domovitu a domovinu a chce si najmout byt nebo založit účet v bance, se může setkat s absurdními situacemi. V některých státech si nemůžete najmout byt, když nemáte účet a nemůžete si otevřít účet, když nemáte stálou adresu, tedy třeba nějakého nájmu. V této situaci jste eh, tedy v začarovaném kruhu absurdní situaci a jakým způsobem by se to mělo řešit. Dále uznání autentických, skutečných Eh, ověřování veři, uznání veřejných listin a tak dále. To si myslím, že je velice eh, důležité, to si myslím, že se může implementovat. Děkuji a blahopřeji k další práci. Děkuji, pane Vysoký, paní Ruler. Ano, děkuji. Já chci také poděkovat za vaši práci. A také velice ráda vidím, že zdůrazňujete trvalou udržitelnost. A v tomto smyslu také jsem ráda, že e, reagujete nejenom na finanční krizi, ale že chcete také reagovat na krizi životního prostředí, což ne každý vidí jako celkový balíček a mě dělá starosti to, že třeba někdo si vybere jenom tu třešničku na dortu. Zajímalo by mě, podle čeho postupujete. No, takže, jestli jsem to správně pochopila, tak se zabýváte i těmi, kteří pochybují, i těmi, kteří jsou pro ten váš balíček. Takže pokud se budou účastnit všichni, stane se to celé úspěšným projektem. To je samozřejmě důležité, ale pokud se podíváme na hlavní kritiky vnitřního trhu, které se teď ozývají samozřejmě, že mnoho občanů teď uvnitř té finanční krize má pocit, že jsme málo otevřeli trhy a současně málo posílili práva spotřebitelů a nástroje, které mají k dispozici. Tak samozřejmě, když se podívám na ustanovení a hlasování v radě a v komisi, eh, zdá se mi, že všechno se ubírá nyní zase jiným směrem. Well, I hope you're overly pessimistic. Já doufám, že nejste celkově pesimistický na lidi, pan De Campos à medida que o tempo passa, eh, eu creio que eh, nós eh, temos aqui no relatório. Děkuji. Hmm, ve, vystoupení, ve zprávě profesora Montyho jsou možná první známky optimismu, s kterými se za několika měsíců setkáváme. Je to komplexní zpráva, získala podporu, inspiruje a myslím si, že v tomto smyslu patří k těm málo pozitivním signálům, které máme. Těch signálů je málo a je proto důležité, že jsou pozitivní v době finanční a hospodářské krize. Velice rád vidím tento přístup a pokud máme zdokonalit jednotný trh, musíme také zvýšit spotřebu a ve všech těch ekonomických opatření která přijímáme, jsme se snažili podněcovat spotřebu, ale zároveň to vypadalo, jako kdybychom dělali opak. Snažíme se mm, podněcovat lidi, kdy třeba eh, i prezident Obama se snaží vyzývat občany, aby eh, to utahování opasku odložili, ale na druhou stranu my potřebujeme také zvýšit spotřebu a musíme tedy plnit úkoly, které máme, tedy udělat eh, to, co vy navrhujete ve své zprávě, pane profesore, eh, tak abychom zvýšili spotřebu lidí a tedy také jejich kupní sílu. I pokud to tedy bude stagnovat a budeme posouvat eh, vše dopředu malými kroky, tak aspoň ty malé kručky jsou důležité. Vy správně volíte svá slova a Zaznamenal jsem rozdíl, jak jste popisoval přínos předsedy komise k těm následujícím krokům a způsob, jakým jste popsal přístup předsedy rady. Musíme i nadále přesvědčovat předsedu rady, musíme ho přemlouvat k tomu, aby se zapojil a podpořil vaši zprávu. Já myslím, že právě Eh, vy jste tím povolanějším, kdo by nám o tom měl více říci. Ale myslím si, že se tady objevují tři hlavní příležitosti. pro rozvoj jednotného trhu. Jednak směrnice o právech spotřebitelů musíme být schopni také zhodnotit směrnici o službách, Toto hodnocení nám zatím nepřináší příliš pozitivní výsledky. A musíme si tedy také klást otázku, proč. A pak také eh, volný pohyb odborníků. Ani tam jsme se nedočkali velkého úspěchu. A také volný pohyb samostatně výdělečných činných. Děkuji those um, three points. And Professor Monti. Chcete prosím zareagovat na tyto příspěvky? Eh, děkuji, já myslím, že děkuji všem za slova uznání a musím říci panu Buzojovi eh, eh, k tomu konkrétnímu dilematu, které jste tady popsal, Eh, tedy dilemata občanů, kteří se stěhují někam do jiného členského státu a eh, ta, eh, prostě ta nemožná kvadratura kruhu, kdy mm, nemohou tedy mít adresu, když nemají to druhé a podobně. Takže to je takový příklad limitací vnitřního trhu. A já tady nejsem mm, schopen vám dát nějakou konkrétní operativní odpověď, ale to by asi mělo figurovat právě mezi těmi 20, ne, už to tam je. Výborně. A takže asi to je něco, na co by měli tlačit parlament, komise i rada. Měli by Eh, eh, říct členským státům, aby se o to postarali, protože zase ten problém snad se dá vyřešit celkem jednoduše. A mm, protože tady jde o to vnímání vnitřního trhu v očích lidí potom. A mm, pane Srole, vy říkáte, že dobré, že se hodně zdůrazňuje udržitelnost ve zprávě. A to je dvojího charakteru udržitelnost. Jednak samozřejmě proto, protože mluvíme o tom zeleném růstu, energetice, životním prostředí, ale také proto, protože tady v tom jde aby ta integrace také byla udržitelná. Co jsme zjistili, a vy to víte z vaší každodenní politické zkušenosti v terénu, že evropská integrace, integrace trhů, eh, postupně je podkopávána, okleš, ok, oklešťována a my jsme se právě, právě snažili zmapovat eh, eh, mm, ty eh, překážky této integrace. Koncepce udržitelnosti je tedy koncepce, která má široký záběr a určitě i musí být principem pro utváření našich politik vnitřního trhu. Také i máte pravdu, že finanční krize mm, a ty excesy na finančním trhu hodně toho způsobily a proto já hovořím v té zprávě o únavě z integrace, ale je to i únava trhu, protože e, občané e, špatně teď vidí a vnímají tu trhy a finanční trhy a ty tržní síly, ale nebyl bych zas takový pesimista, pokud jde o budoucnost. Zdá se mi, že to, co dělají evropské instituce, třeba teď, jak přijímají ten balíček dohledu nad finančními trhy, to je úctyhodné a především Evropský parlament. Zde se chová velice odvážně, což chválím a e, zde jak hm, se blížíte tedy spolu, se zbližujete s názory komise. A e, na pana Korea de Campos. Ano, musíme podporovat, stimulovat spotřebu. E, to jde ruku v ruce s rozvojem vnitřního trhu. A jak? Stimulovat e, spotřebu, tady poptávku v okamžiku, kdy jde nejprve o to skonsolidovat rozpočty, tedy vyřešit deficity. A to mě vede k tomu, co jsme říkali. To znamená, jak eh, eh, stimulovat růst přes eh, nabídku na trhu. A bych vám řekl, jak já ten problém vidím. Samozřejmě Německo zde hraje klíčovou roli. A osobně si myslím, že nemá smysl dělat to, co dělá hodně států. To znamená tlačit na Německo, aby Německo eh, eh, se chovalo jaksi expanzivněji, pokud je o rozpočet, tedy jinými slovy, aby více podporovalo evropský růst. A já myslím, že eh, to asi není ani eh, v souladu s tou základní eh, filozofií. Samozřejmě spotřeba není tak špatná věc, ale je to věc špatná, když eh, se to musí podporovat přes státní rozpočty. A jak teď je tlačit na Německo, aby se chovalo ne keynesiánsky, ale aby se vrátilo k Ludvíkovi Erhartovi, aby se chovalo jako Německo, po Německu a aby Německo objevilo sociále Marktwirtschaft, což je právě přesně to, co Německo udělalo v 50. letech, kdy Německo na, přes Freiburskou školu, přes tu sociálně tržní ekonomiku to objevovalo a právě díky Německu máme e, e, trh a hospodářskou soutěž zakotvenou v římské smlouvě a poté posi, znovu sjednocení, tak e, Německo už k této myšlence tolik neinklinovalo. Já jsem názoru, a tom, v tom je podporují i někteří němečtí ekonomové, že pokud by Německo například mělo eh, se více liberalizovat, kdyby Německo více liberalizovalo sektor domácích vnitrostátních služeb, kdyby to více liberalizovalo, tak to by bylo něco, co by znamenalo více trhu, zavést více tržní ekonomiky, jinými slovy trhu v Německu a v Evropě a se svojí autoritou Německo by bylo tím lídrem, ukazovalo by cestu, a ne, že by, se, ne, že by bylo tou brzdou pro integraci, tak jak to bylo v posledních deseti letech. Pane předsedo, já si myslím, že by bylo dobré teď, kdyby německá vláda a nová britská vláda vytvořily takovou neočekávanou alianci a společně by dávali, dali nový impuls tržní ekonomice v Evropě. A určitě všichni ostatní potom by to brali vážně a přidali by se. Pane Correo de Campos, to, byla, to byl takový exkurs trošku, ale není to úplně od tématu, protože toto, tyto kroky by je vedly k větší spotřebě. A nemuseli by to dělat přes stimuly placené z rozpočtu. A pak by to asi Němci více akceptovali. Dále eh, poskytuje velice by eh, eh, se schrnul, ano, o, o co jde, volný pohyb těch živostníků, samostatně vydělečních osob a směrnice o službách a tak dále. Takže ano, zde je třeba přes tyto otestovat nový přístup k vnitřnímu trhu. A já jsem již to řekl před chvílí, jak podle mého soudu je rozhodující zde role předsedy komise, pokud skutečně takto chceme postupovat. Ale ve zprávě také i e, zmiňuji předsedu rady a říkám toto. Nyní teď, když Evropská rada prostřednictvím svého stálého e, předsedy e, zajistí větší kontinuitu v v ekonomickém řízení Evropské unie, tak by bylo užitečné mít takové e, vedení, řízení na vysoké úrovni, tak aby i rada přispívala tomuto klíčovému pilíři evropské integrace, což je vnitřní trh. Samozřejmě e, zde to právo legislativní iniciativy to stále má komise i je odpovědná za pro vykonatelnost. Ale pokud eh, hm, ty bylo by i dobré pro trh, kdyby Evropská rada, ne ty různé formace jiných eh, rezortů ministrů, ne kdyby samotná Evropská rada toto považovala za e, svoji e, stálou kontinuální agendu a kdyby dala mandát předsedovi Evropské rady, aby to udělal s řádnou politickou vizí a kontinuitou v úzké spolupráci s předsedou komise. Dámy a pánové, my jsme viděli, že 30 let Evropa strávila tím, že ani se nedohodla na evropském patentu. No to je neakceptovatelné. A také to je i výsledek nedostatečného vedení v radě. To není problém komise nebo parlamentu, ne, to je problém rady. A to je nedostatečné vedení v radě. A to i možná kvůli tomu rotujícímu systému předsednických zemí, ale teď máme stáleho předsedu Evropské rady a já si myslím, že témata, která jsou zásadní pro budování vnitřního trhu a která e, zatím se vlečou kvůli tě, tomu, že to řeší ty různé formace v radě, tak tady to jsou ty agendy, ta témata, která by měla být přím, pod přímým vedením stáleho předsedy Evropské rady. A e, je třeba tedy, aby on byl přesvědčen o tom, že to jsou právě ty pilíře evropské integrace. Děkuji. A ještě máme tři další řečníky. A, a e, takže mm, já myslím, že nám se líbí, když se odchylujete od tématu. Ty vaše exkurzy od tématu se nám líbí, takže tím se nám rozšíří také horizonty. A ujišťuji vás, že eh, i mezi Londýnem a Berlínem teď probíhá čila, eh, eh, probíhají čile ministerské kontakty. Uvidíme, jaký bude výsledek. A já jsem napsal předsedovi Evropské rady, aby přišel na výbor pro vnitřní trh, protože já myslím, že to by bylo i dobré teď po té vaší prezentaci zprávy a teď má hodně práce, ale naděje umírá poslední. A mám tu paní, ne, paní Rapty, paní Weiler a pana Trentfelidiseho a ještě někdo? Chce se dostat na eh, seznam? Κύριε Καθηγητά, για την nekt Děkuji, pane profesore, děkuji vám za zprávu, kterou jste nám představil. Velmi pozorně jsme naslouchali, a to i včera ve výboru pro zaměstnanost. Opravdu jste nám velmi pěkně představil celou problematiku. A já bych řekla, že svými slovy jste opravdu zachytil všechny otázky a téměř chirurgicky jste je rozpracoval. Hovořil jste o hospodářských otázkách, ale i o hloubkových politických tématech. Poskytl jste nám opravdu velmi užitečný nástroj. Ale současně jste si stanovil také podmínku. Řekl jste totiž následující, a sice rychlost. Téma rychlosti, to je Rychlost je nástroj. Pokud tento nástroj nepoužijeme dostatečně rychle, bude zbytečný, nevyužije se pro období, pro které byl vytvořen. A já bych ráda nyní věděla, jak můžeme zaručit, abychom byli dostatečně rychlí. Zajímalo by mě, jak to můžeme zaručit za těchto podmínek. Vy jste řekl, že pokud bude pan Barnier předseda té skupině, přece jenom by mohlo dojít k tomu, že výsledky se nedostaví tak rychle, jak jsme očekávali, jako kdyby tam například seděl předseda komise. Ostatní komisaři totiž nejsou úplně spokojení s tím, když jim předsedá někdo jiný než jejich předseda. Tak jsem to pochopila já, to, co jste říkal. Takže to je tedy moje otázka. Jak bychom mohli zaručit, abychom postupovali opravdu rychle? Uh, Mrs. Weiler. Pani Weiler. Děkuji, pane předsedo. Nemějte obavy, teď nezačnu žádnou typicky německou diskuzi, ale musím se vyjádřit k jednomu bodu, který jste zmínil, pane profesore. Mírně jste kritizoval, a v tom s vámi souhlasím, že se Německo v některých oblastech neotevírá. Například my všichni víme, co tím myslíte. Eh, volný pohyb osob, to je jedna věc. Vy samozřejmě víte, proč tomu tak v případě Německa je. Já eh, se pro otevírání eh, nebo otevírání nezastávám z toho důvodu, že je to věc otevírání trhu, ale že je to také volba zaměstnanců vybrat si svobodně své pracovní místo. A samozřejmě v této oblasti je Německo ještě určitou problematickou oblastí, ale má to také co společného s dumpingovými platy. Myslím, že je skvělé, že eh, se v komisi pracuje na směrnici, nebo kdyby se v eh, komisi pracovalo eh, proti dumpingovým platům nebo vlastně minimálním platům. Eh, Evropa v oblasti pracovního práva i v jiných oblastech zasáhla. Velmi nám tomu pomohla například antidiskriminační směrnice, ta nám velmi pomohla. Možná, že by to tedy mohlo eh, se ubírat i tímto směrem, protože tím bychom odstranili obavy eh, německých zaměstnanců, že se zkrátka do země vydají zaměstnanci z jiných zemí, kteří budou pracovat o třetinu levněji nebo ještě levněji. A to by posílilo celou sociální síť v Německu. Ještě eh, bych ráda ocenila to, jak jste hovořil o tom, jak je pro konkurenceschopnost Evropské unie důležité vzdělávání, celoživotní vzdělávání, vývoj a výzkum. Myslím, že není v zájmu Evropské unie, aby se eh, krátilo vzdělávání nebo doba strávená ve vzdělávání. Myslím si, že to člen, na to členské státy by také nepřizpůsobily. Dokonce ty nejúspěšnější, například Skandinávie, Ehm, skandinávské státy musí i nadále sázet na výzkum a vývoj a na vzdělávání a ne to zkracovat, jak nám některé, osta, někteří ostatní aktéři předstírají například z Ázie. Myslím, že by bylo důležité ještě jednou diskutovat o tom, jak důležité je vzdělávání a neměli bychom připustit, aby členské státy v těchto oblastech eh, děl, krátili vlastně dobu vzdělávání anebo prostředky do vzdělávání. Děkuji, kolega Trafaledis. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poprosil pana profesora Montyho, aby se ještě krátce věnoval tomu slovíčku balíček. Možná, že to odkazuje na model hospodářské vlády, hospodářského řízení. Ve zprávě se objevuje tady ten pojem a rozlišuje se podle geografické polohy země a ostatních situací. Myslím, že to je důležité, protože ve vnitřním trhu máme eh, hospodářství, které mají různé priority. Politika kterou máme v rámci vnitřního trhu, musí respektovat principy a hodnoty každého jednotlivého systému a všechny je musí sloučit. Pokud budeme trvat na tom, že chceme prosazovat jeden model pro všechny státy, nezávisle na národních problémech, povede to k problémům. Děkuji. Thank you very much. And then finally, Mr. Děkuji a nakonec pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád učinil několik poznámek. Vaše zpráva je tak skvělá právě proto, že analyticky eh, hovoří o všem tom, co musíme udělat a co už vykonáno máme. A často eh, eh, málo dochází tomu, že ve zprávách se objevují konkrétní návrhy, takže vy jen nehovoříte o tom, co musíme dělat, ale vy děláte ze své zprávy takovou roadmap, takovou cestovní mapu a hovoříte o tom, co přesně konkrétně musíme udělat. Víme, že na tom pracuje i pan Barnier, a samozřejmě, že v jeho práci se objevují výsledky vaší práce, že se um, věnuje i těmto tématům. Vnitřní trh je velmi důležitý pro další vývoj Evropy. Nabízí nám ještě obrovský potenciál, obrovské šance. Hovořili jste o internetovém obchodování a tak dále. No a kolegyně hovořila o zemích. Samozřejmě členské státy musí plnit své úlohy, takže tam, kde jsou zodpovědní za tr- trh práce, sociální otázky, tam samozřejmě musí plnit své úlohy. Tam není takový manévrovací prostor. Samozřejmě musíme také mít možnost poukazovat na to, kde ty podmínky nejsou ideální. Dále zde je Free Movement Card. Jedna věc, to je skvělý předpoklad pro zaměstnance, a také o tom, co hovořil kolega Pusoj, otevřít si bankovní účet v jiné zemi a tak dále. Ale když se dívám na to, co by na té Free Movement Card například bylo, povolení práci, nárok na sociální pojištění, nevím, jestli by to šlo například v Německu. Já samozřejmě neznám, jak to je v ostatních zemích, ale u nás by se určitě bránili úřady uh, které mají na starosti ochranu osobních údajů, protože samozřejmě tam by to byl problém. Pro trh, vnitřní trh by to bylo skvělé, proto aby zaměstnanci měli eh, také možnost ukázat, že mají pracovní povolení. A pro ten volný pohyb osob je tedy tady ta Free Movement Card skvělým nápadem, ale obávám se, že přijdou ochránci osobních údajů a budou poukazovat na to, že je to problematické. To by byla škoda. Thank you very much indeed. Děkuji. Já mm, nevím, zdali mohu uplatnit výsadu předsedy a také se zeptat a vyjádřit. Zeptám se na dvě věci. Je zde celá řada doporučení, která se také týkají parlamentu a kterými se zabýváme, a to především mm, vy zde zdůrazňujete roli Evropské rady a předsedy a zároveň také říkáte, že parlament by měl zvážit způsoby, aby eh, tomu vnitřnímu trhu vtiskl větší jednotnou vizi. A takže to je na nás tady, ano. Ale když máte k tomu nějaké myšlenky, náměty, tak eh, by to bylo dobré. To by nás motivovalo. A také ještě a to je velice specifická věc, eh, eh, poněvadž koordinátoři teď zvažují zde, jaké budoucí politické iniciativy bychom měli přijímat. Mně se zdá, že to je docela významná agenda v kapitole 4. Eh, a já se ptám, zdali tady jsou nějaké oblasti, které možná by mohly eh, od nás dostat nějakou politickou podporu, nějaký politický stimul. Především otázky, které jsou určeny komisi a kdy jde tedy mm, třeba potřeba vyčlenit určité tedy eh, prostředky a zdroje třeba na tu podporu a to by nás zajímalo, jak vy to vidíte. Jak eh, vy to vidíte, jak my bychom mohli pomoci a mm, zatlačit na realizaci určitých těchto myšlenek. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání na půdu tohoto výboru. Jsem tady vždycky velmi rád paní Raty. Eh, otázka, jak eh, můžeme eh, zaručit rychlost, to není snadné k zodpovězení, ale když jsem naslouchal to, co řekl pan předseda Harber k těm doporučením Evropskému parlamentu konkrétně, tak jsem uvažoval o tom, zda byste vy, třeba jako parlament a konkrétně tento výbor, nemohli pomoci v tom, že byste apelovali na vyšší rychlost Tohle je taková odbočka, pane předsedo, jestli mohu. A pokud byste nějak tlačili na další dvě instituce k tomu, aby každoročně eh, vydával jakousi zprávu o stavu hospodářské unie, jako je ta zpráva o stavu unie známá. Tak tady by to byla zpráva o stavu hospodářské unie nebo o stavu ekonomické integrace. A to by nám nabídlo soudržnou, politicky atraktivní eh, chvíli eh, a příležitost pro takovou inventuru. A tím bychom mohli eh, napravit jinak vysoce rozdrobenou povahu těchto otázek. A eh, to by byla také příležitost, kdy by každá příležitost, každá instituce mohla využít. Máme eh, takzvaný discharge v oblasti rozpočtu a myslím si, že něco podobného tomu by mohla k tomu absolutoriu v rozpočtu eh, by mohlo existovat i tady eh, v podpoře ekonomické integrace. A velká pozornost se vždycky věnuje ze strany trhu a ze strany veřejného mínění eh, něčemu, co je v zásadě mnohem méně důležité, a to je jednotná měna zatímco vůbec žádná pozornost není věnována jednotnému trhu. Teď tady přeháním trošku, pravda. Ale vy jste, myslím, právě eh, těmi, tím jádrem, které by mo- mělo, mohlo a mělo volat po eh, periodickém, viditelném společném převzetí odpovědnosti za trh. A to je téma eh, spíše už eh, z roku 2007, než teprve někdy později. A to myslím, že by mohlo rychleji eh, všechno posunout dopředu, paní Rafty. Paní Weiler. Ano. Když jste hovořila, tak jsem uvažoval o nezbytnosti, podle mého názoru, tohoto balíčkového přístupu, který podporuji. Eh, zmiňujete totiž témata, to bylo tedy eh, vynikajícím příkladem, témata, která vyvolávají sociální obavy, aniž bychom vyřešili to, eh, ta, to témata, tak nelze dosáhnout pokroku v oblasti volného trhu. A otázka zní, zda tedy má existovat nějaká směrnice proti třeba dumpingu a tak dále. A já spíše zastávám názor eh, toho chirurgického přístupu, velice úzce zaměřeného přístupu. Ehm, eh, jsou dva body v tom systému, jak to zmiňuji ve své eh, zprávě, že bychom se tam měli skutečně vypravit s chirurgickou přesností, a to jednak respekt základním právům pracujících eh, v oblasti vysílání pracovníků. Tam je to velice důležité, protože tam by měly být jasně definované podmínky, když jsme konzultovali Business Europe a měly by existovat možné cesty a eh, komisař Andor na tom už pracuje. A pak další oblast, je širší, a to je otázka daňové koordinace. Já si myslím, že raději, než bychom eh, nějak vnucovali z hora z Bruselu harmonizovanou evropskou sociální politiku, měli bychom spíše umožnit konkrétně členským státům, aby si realizovali svoje vlastní cíle sociální politiky, aniž by eh, se cítili v té svěrací kazajce nekontrolované daňové konkurence z hlediska přenášení daňové zátěže mimo hlavní města a tím, že e, celý systém takto působí erozi těch daní. Pan Tantofilidis a tam zazněla zajímavá připomínka k hospodářskému vládnutí a řízení Eh, můžeme souhlasit s tím, že neexistuje nějaký jednotný recept univerzální velikost. A musím říci, eh, co považuji za intelektuálně nejatraktivnější z té práce, co dělám a doufám, že se to nestratí v těch následných pracech, Eh, prosím, nesnažte se pomáhat komisi eh, vytvořit eh, vánoční stromeček iniciativ, které se budou navěšovat jedna na druhou a ztratí duši holistické inspirace toho komplexního přístupu založeného na balíčku. To by byla velká škoda. Co považuji za atraktivní? je myšlenka zapojit přesně ty státy, které mají jinou ekonomickou filozofii eh, soci, ekonomiky sociálního trhu, anglosaské státy, nové členské státy, aby nalezly nějaké kompromisy. Doufám, že se mi podařilo je popsat, tak aby bychom rozptýlili jejich jednotlivé obavy, ale zároveň také výmluvy, Ehm, e, co se týče e, ponechání toho základu jednotného trhu neměl by existovat nějaký zhora vnucený model, ale spíše bychom měli velice chirurgicky přesně vyrazit ehm, ke každému modelu a najít zranění. A pokud se nám nepodaří e, to zahojit, vyléčit, alespoň najdeme cestu, jak popravit ten jednotný trh a přesunout se k němu. Pane předsedo, já si myslím, že jsem také už na vaši připomínku reagoval při, eh, k doporučením Evropského parlamentu. Ano, um, ta odbočka o tom, jak se má podávat zpráva o stavu ekonomické unie. Měl jste ještě otázku? Ta moje otázka se týká konkrétně uh, Eh, o eh, té kapitoly o realizaci silného jednotného trhu. Uvažuji o tom, a to je možná taková moje impulzivní odbočka, že bychom možná mohli požádat koordinátory, abychom sestavili zprávu o, z vlastní iniciativy, která by podchytila ty vaše hlavní podněty, Eh, protože si myslím, že to byl koherentní soubor doporučení a v tom smyslu je podporujeme a tím bychom třeba celému procesu dali trošku eh, větší politický odpich. Ano, Prokázal jste mimořádnou schopnost hrát kartou eh, zprávy z vlastní iniciativy. Doporučuji vám, abyste v tomto herním stylu pokračovali a zvolili odpovídající schopné a autoritativní eh, autory pro takové zprávy z vlastní iniciativy, jak se to činil i v minulosti. Mario Monti, já vám chci poděkovat mnohokrát za návštěvu v našem výboru. Doufám, že tu nejste naposledy. My eh, tedy jsme použili vaši zprávu k tomu, abychom vás mohli opět pozvat a kdykoliv vás vidíme, jsme smírně rádi a vaše odbočky si vychutnáváme stejně ne více než ten globální pohled na jednotný trh. A jak řekla paní Rapty, eh, chirurgická přesnost přístupu eh, to nes velmi oceňujeme a vrátím se k tomu, že bychom měli dodat politickou energii. Jak jste sám řekl, kdykoliv hovoříme o argumentaci, právě my cítíme, jak vy nám dodáváte politickou energii a já doufám, že si budeme moci ještě té vaší energie trošku vybrat, je, abychom se mohli posunout rychle dál. Děkuji mnohokrát, je mi líto, že neuvidíte začátek zápasu, ale aspoň si vychutnáte ten zbytek. Děkuji. Dámy a pánové, Doufám, že vám nevadilo, že jsem trošku čas profesora Montyho protáhl. Myslím, že to stálo za to ehm, získat maximum z jeho mimořádných zkušeností. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Ehm, našeho výboru máme tedy spoustu času se tomu věnovat. A to je tedy výměna názorů ke stanovisku, který připravujeme pro výbor pro právní záležitosti, ke právě paní Nibler, eh, co se týče zaručení nezávislých posouzení dopadů, Je tady s námi paní Weiler, která je zpravodajkou pro toto stanovisko. A podívám se, kolik stínových zpravodajů tu je. Pan Van de Kamp tu není asi. Pan Schwab, pan Van de Kamp již přichází, pan Korcman tady je. Eh, Takže prozatím tady jste, je to tak, ale možná budete muset odejít. Tak přichá... já jsem také stínovým zpravodajem. Pan Dion tu není, pan Savini tu není. Jsem tedy velice rád, že je tu John Watson eh, ze sekretariátu eh, zaměřeného na lepší regulaci. A Máme tedy pracovní dokument, možná jste ho někteří viděli, od paní Nibler, což je pro nás velice zajímavý impuls a proto eh, dám slovo paní Weiler, aby to představila. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že dnes nebudeme muset diskutovat tak obšírně, protože celý proces je teprve na začátku, celá diskuze se teprve započala. Paní Nýblerová dala sice dohromady zajímavý dokument, ale udělala to pro výbor Jury a ne pro náš výbor, pokud vím. A my chceme zasadit poněkud jiné akcenty než Jury a proto jsme také zasaženi, eh, zataženi do celé věci. Já mám z toho radost. Myslím, že je dobré zásadní rozhodnutí a sice že ten celý balíček budeme nahlížet také z pohledu Better Regulation. Eh, zprávu k tomu dělala kolegyně Lydia a myslím, že bychom měli zapojit také různé aspekty ze zprávy kolegy Luje Greka eh, z pohledu vnitřního trhu první otázka, kterou máme, je, co očekáváme od nového spořádání, za druhé, jak chceme být jako parlament zapojeni a za třetí, co už máme, čeho jsme dosáhli. Už několik let funguje posouzení dopadů. Toto posouzení dopadů je v státech sice poněkud jednostrané. Všechny tyto čle, eh, posouze- tato posouzení dopadu se dívají na to, co stojí nějaký zákon. Tak se to hodnotí. To je sice důležité, ale na to se nechceme omezovat analyzovat. Chceme vědět trochu více, než eh, co se týče nákladů nějaké legislativy. Máme zde jiné aspekty, které chceme sledovat. Paní Nýblerová píše velmi zajímavě o tom, že smysluplné je podívat se na toho, kde jsou příklady nejlepší praxe, kde bychom mohli přehlédnout naše hranice, podívat se například do Skandinávie, tam je ten systém široce rozšířen a také transparentní. Paní Nýblerová zmiňuje Nizozemsko. Předpokládám, že dostanu konzervativního nebo eh, belgického nebo holandského eh, stínového zpravodaje, to nevím přesně, to se ještě uvidí. To je zajímavé z toho důvodu, to Nizozemsko, že Nizozemsko zdánlivě jako jediný ze členských států eh, zavazuje k podávání veškerých informací pro eh, další práci. To je základ veškeré transparentnosti. Zajímavá je samozřejmě i Amerika, ale měli bychom se rozhlížet zde před našimi dveřmi. Pokud máme ve Švédsku nebo v Nizozemsku něco, co bychom mohli převzít, myslím, že by to dávalo smysl. Eh, zásady které se pisuje paní Niblerová, ty jsou podle mě zcela správné. Hodnocení dopadu nebo posouzení dopadu může pouze sloužit jako pomůcka k politickému rozhodování, nesmí a nemohou je nahradit. Otázkou zůstává, kde začneme. Začneme před tím legislativním procesem nebo až potom, a poté, co bude legislativa schválena jako parlament provedeme potom posouzení dopadů. Nyní po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, kterou jsme si dlouho přáli, jsme povinováni udělat sociální posouzení dopadů. Nyní se musíme zamyslet nad tím, kde to zapojíme, v jaké fázi a kde se zapojí parlament. Paní Niverová ještě také uvádí, že posouzení dopadů nesmí vést ke k různým průtahům. To je samozřejmě Eh, logické, musí to probíhat paralelně a také by nesmě, nesmí být zneužíváno proto, abychom se vyhnuli eh, legislativním předpisům, které eh, nechceme. Myslím, že to je také správné. Myslím, že parlament je dostatečně silný, aby se ubránil takovýmto svodům. A myslím, že komise zrovna tak. Nicméně pro nás je to velmi důležité téma. Eh, je to velmi důležité v dalších směrnicích, nařízeních, iniciativách komise, ve všech těchto. Myslím, že je to je důle, velmi důležité zapojit eh, ochranu spotřebitele. Dosud eh, jsme to totiž neměli hodnocení nákladů totiž nutně neznamená, že se hodnotí eh, přínosy pro spotřebitele. Co to spotřebiteli přinese, jaké změny mu to přinese. Myslím, že by nebylo špatné udělat něco, co by se ubíralo tím směrem, co už probíhá v národních parlamentech. A sice provést test subsidiarity, který navrhuje paní pardon, SI test. Paní Niblerová navrhuje test subsidiarity, ale to si myslím, že není nutné. To dělají členské státy samotné, národní parlamenty eh, to považují totiž za důležité. Takže to podle mě nutné není. Důležité je, abychom se ale zamysleli, a tam nemám žádný názor již předem udělaný, kdo to hodnocení posouzení dopadu má dělat, jestli má být interní nebo externí. Externí posouzení dopadu bude těžce, samozřejmě definitivně hůře kontrolovatelné a méně transparentní než interní posouzení debaty. Takže z toho důvodu jsem v této oblasti poněkud skeptická a nejsem si jistá, jestli to bude také cenově výhodnější než interní posouzení dopadu. Ale v současné chvíli se o tom chci ještě informovat. Chci vědět, jak o tom smýšlejí ostatní ostatní, ještě jsme na naší, naší skupině o tom nediskutovali. Myslím, že je ale důležité, abychom v budoucnu vedle finančních aspektů posouzení dopadů zohlednili i ekologické dopad, aspekty, spotřebitele a sociální aspekty. To je tedy názor mojí skupiny, mně osobně to také leží na srdci. Pokud se nám podaří docílit tady toho, určitě zlepšíme současný status quo protože, jak jsem řekla, nezačínáme od nuly. Už máme v této oblasti zkušenosti a již jsme dosáhli určitých výsledků a můžeme se dívat také na příklady dobré praxe. Proto si myslím, že bychom to teď celé měli jaksi shrnout a vytvořit si nějaký názor na to, jaké by bylo optimální řešení problému, který identifikujeme všichni. A chceme najít společné řešení, společnou změnu. Děkuji. Um, Děkuji, paní Weiler. Eh, tady nám chybějí stínoví zpravodajové. Možná je tu pan Kreutzmann, který je loajální až do samotného konce a já pak eh, se vyslovím také. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Určitě musíme provádět posouzení dopadu před legislativním procesem a podívat se, kam by ten Eh, zákon mohl směřovat. A také samozřejmě i potom posouzení dopadů, při něm bychom měli vždy dbát na to, abychom netvořili více administrativní zátěže a také, jaké jsou sociální dopady, dopady na tvorbu pracovních míst. To je pro mě velmi důležité proto, abychom se zaměřili na to, jestli našimi směrnicemi vytváříme nová pracovní místa, nebo jestli pracovní místa nějak ničíme, nebo jestli je tvoříme jenom krátkodobě. A myslím, paní kolegyně Weilerová, že bychom měli provádět ten test subsidiarity. Neházel bych ho hned do koše, protože samozřejmě, že existují různé možnosti alternativy. Uh, mně třeba například je úplně jedno, kdo bude provádět posouzení dopadu, jestli to bude komise, která si na to vyhradí personál, anebo jestli to bude zadáváno externě. Důležité je, aby toto posouzení dopadu probíhalo podle objektivních kritérií a aby tato posouzení dopadu nebyla politicky přibarvená. Nesmíme tedy venku zadat nějaký požadavek, ale současně nesmíme zadat to, jak by měly vypadat ty výsledky. To by nedávalo smysl. Potřebujeme tedy objektivní rozhodovací kritéria. Chci být stručný. Chcem velmi napjatý, jak to dopadne. Samozřejmě se do toho zapojíme. Už jsem jmenoval několik aspektů, které jsou pro mě důležité. Vyčkáme nyní tedy, co nám paní Weiler Eh, předloží jako první návrh a potom o tom můžeme diskutovat. Děkuji. Uh, well, let me, um, put my shadow A nyní se vyjádřím jako stínový zpravodaj a řeknu pár slov. Eh, je to problematika, o kterou jsem se zajímal od uh, Eh, začátku svého působení v tomto parlamentu. A rád bych k tomu přistoupil z jiné strany. Jedna věc, která mi dělá starosti na přístupu paní Nibler, je slovo independent, nezávislý. A to totiž implikuje, že ta nezávislost eh, zajistí lepší výsledek. A v tomto smyslu zůstávám nepřesvědčen, že by komise měla mít nezávislá posouzení, tedy posouzení od někoho zvnějšku, kdo hodnotí práci pracovníků komise. Pokud tímto myslí paní Nibler nezávislost, nevím, ale znamenalo by to eh, naopak odpovi- odpojení odpovědnosti Eh, distancování se od odpovědnosti, eh, což je v podstatě velice složitý proces v tom utváření legislativních návrhů. A paní Nibler ve skutečnosti myslí něco jiného. Spíše chce zajistit objektivitu legislativních návrhů tak, aby eh, zainteresovaní pracovníci zaujali objektivní postoj k jejich návrhům a jejich dopadům. A pak je možné provést nezávislý audit, aby se ověřilo, zda skutečně jednali objektivně. E, a nemyslím, že by to byla jenom semantická argumentace, kterou tady prezentuje. Důležité je, že práce, kterou odvedou pracovníci komise, se pak předává někomu jinému, aby byl analyzován dopad, což by bylo naprosto nesprávně. My se totiž tady snažíme nikoli o nějaký mechanistický proces, kde říkáme, že každý návrh je doprovázen strukturovanou analýzou, očkrtáváním odkének a tak dále. Jak správně říkáte, paní Weiler, my se snažíme, aby ta práce byla dělána lépe. A víte, že součástí vytvoření jakéhokoliv politického návrhu je vždycky um, pozorně strukturovaný proces, který je učiněn s tím, že analyzujete objektivně a systematicky všechny cíle a alternativy a podle těch E, cílů vždycky otestujete jednotlivé alternativy a na základě toho zvolíte tu nejlepší. A to by mělo být hodnocení dopadu. A nejlepší hodnocení dopadů, s kterým jsme se setkali, a musíme zajistit, aby e, i v naší zprávě tento výbor dostal kredit za to, že my jsme vlastně jediným výborem v tomto parlamentu, kdy se všichni koordinátoři a členové rozhodli, že ještě než dostaneme návrh, vždycky se snažíme posoudit hodnocení dopadu, jako například směrnice o platbách. To, tam budete první zpravodajkou, kde eh, se to posouzení dopadu provede a právě proto je dobré, že dělá, sestavuje to té, také tuto zprávu. A v tomto smyslu je důležité také, že jsme mohli diskutovat o pozdních platbách. Účast byla obrovská. Komise nám nabídla velmi strukturovanou analýzu alternativ a vysvětlila, proč zvolila některé dodatečné nástroje a dokonce měly výzkumné studie, které tu volbu podporovaly. Ale rozhodně takovou práci bychom neměli zadávat externě, protože je to nedílnou součástí vytváření dobré legislativy. A zaměstnanci komise, které velmi obdivuji a produkují kvalitní práci, by toto měli mít jako součást své práce a měli by to mít jako součást dobré praxe, tedy že budou systematicky svoji dobrou pracovní praxi dokumentovat a zpřístupňovat pro nás. A to samo o sobě má velký význam pro transparentnost a otevřenost rozhodovacího procesu. A je to také něco, co bychom měli vítat Eh, protože jde především o dobré řízení a vládnutí založené na transparentnosti, ale to samozřejmě nechceme zadat někomu externímu. A ti z vás, kteří pracovali třeba v různých organizacích, bude jistě, budou jistě znát ten syndrom pracujete v nějaké organizaci, změní se vedení a to si přivede nějakou konzultační firmu, aby zjistila kvalitu práce, kterou odvádíte. A pokud v tom podniku pracujete už dlouho a někdo nezávislý tam přijde, co uděláte? Uděláte všechno pro to, abyste se obhájili a zároveň chcete dokázat, o kolik lepší jste než ti konzultanti. To je přirozené lidské chování. A pokud byste tedy uh, toto hodnocení dopadu eh, eh, zadali externě ve výsledku, by legislativa byla méně kvalitní. Nevím, zda se se mnou kolegové shodnou, ale myslím si to. Na druhou stranu, pokud budeme mít objektivní, kvalitní analýzy, které samozřejmě může zkontrolovat nějaký nezávislý auditor v pořádku, ano, eh, zároveň bychom mohli tedy narušit celou argumentaci a říci, někdy musíme udělat něco tak rychle, že nemůžeme provést hodnocení dopadu. A každý dobře sestavený návrh bude v sobě obsahovat postupy, které budou žádat v sobě i hodnocení dopadu. Pokud by se nemělo provádět hodnocení dopadu, není pro nás ani čas na to, abychom hodnotili tento návrh. V tomto parlamentu bychom neměli hodnotit žádný návrh, kde neproběhlo hodnocení dopadu, protože to znamená, že neproběhla náležitá analýza ještě předtím, než se s tím návrhem se stá, seznámíme. A doufám, že toto se píšete také do stanoviska, které budeme překládat výboru pro právní záležitosti. Musíme tento jejich argument naprosto eh, zrušit, naprosto zničit, abych eh, abychom věděli, jaká je cesta ku předu. A ještě si musíme uvědomit, že jeden z problémů, který v současné době řešíme, a to je zajímavé třeba, když pozorujeme debatu o standardizaci, vývoj hodnocení dopadu do značné míry zmrazuje celou debatu. Protože pro velké projekty jako standardizace to hodnocení dopadu není nějakou jednorázovou záležitostí. Nesedíme tady a nečekáme na hodnocení dopadu. To by mělo být úžeji propojeno na rozhodovací fáze. Měli bychom tedy zvažovat strategické volby, které komise dělá, což je to první hodnocení dopadu, a měli bychom ty strategické volby zvažovat a jakmile jsou ty volby učiněny, tak teprve následuje podrobný legislativní návrh. A jak by s tím mohl parlament pracovat? To se dá ilustrovat opět na té diskusi o normalizaci, standardizaci. Když máme zprávy z vlastní iniciativy například, tak to jsou také strategické volby. To, co děláme, nehovoříme o podrobnostech legislativy. Já bych argumentoval takto. Čím lepší a čím více času věnujeme strategickým rozhodnutím, tím lepší je také výsledek celkové legislativy. A to zároveň ale nemusí nutně navýšit dobu strávenou na tu legislativou, protože pokud máme hovořit o strategii, tak podrobná legislativa v tomto smyslu třeba vezměme záležitost práv spotřebitelů. Neustále se přeme v tomto parlamentu o strategii eh, konstrukce návrhu z komise, protože směrnice o právech spotřebitelů neprošla tímto procesem eh, ne, nebyla správná. V tomto smyslu nes, zhodnotila strategické volby. Pokud by to byla udělala, a to jsme diskutovali už v minulém funkčním období, a pokud by byla dohodnuta strategická směrování maximální harmonizace, minimální harmonizace struktura, tak jsme už mohli mít dokončený legislativní přeskum a my se o tom neustále dohadujeme. To je vynikající příklad toho, proč bychom se neměli zabývat jenom formulacemi, měli bychom hodnocení dopadů vnímat v celém kontextu lepší regulace a proč bychom tedy neměli přijímat argumentaci, že nemáme čas na hodnocení dopadu, eh, zatímco kodifikace a transparentnost nezbytná pro dobrou legislativní praxi by toto zajistit měla. A tady už budu uzavírat. Vzpomeňte si na slova Maria Montyho eh, těch, v jedné z těch svých odboček nám řekl, že raději než nějaké absolutorium pro faktory související s integrací jednotného trhu, tak tam nevidím žádný důvod, proč by hodnocení dopadů nemělo eh, obsahovat také hodnocení dopadů na jednotný trh, protože tady zazněly nejrůznější trochu mlhavé argumenty, ale já si myslím, že je to naprosto na místě, protože Mario Monti nám říká, pokud je podkopán nějakou legislativou jednotný trh, třeba legislativou z životního prostředí, dejme tomu, nebo energetiky, bude to špatné pro jednotný trh, tak samozřejmě máme naprosto nárok na to požádat si o ověření dopadu. To není žádná politická ideologie, ale zdravý rozum. A skutečně to, o čem mluvíme, do značné míry odráží zdravý rozum. A když hovoříme o těch frázích, o tom, jak zaručit eh, hodnocení dopadu, jako kdyby to hodnocení dopadu bylo cílem samo o sobě, no není, samozřejmě. Eh, je to jenom součástí regulace, eh, lepší regulace. Nevím, zda se nám podařilo přesvědčit paní Nibler, aby změnila název své zprávy, ale možná svým charakteristickým způsobem se vám podaří vnést do uvažování o této problematice zdravější rozum a to bude součástí celého procesu zdokonalování legislativy. Um, having completed, uh... no, a já jsem tady eh, splnil eh, tu moji povinnost retorické odpovědi, takže teď, prosím, kolega. Děkuji, pane předsedo. Eh, já myslím, že jste velice dobře schrnul náš cíl toho systému hodnocení dopadu a doufáme, že eh, zde zcela souhlasím i s vaším výkladem. Ano, eh, jak paní Weiler, tak pan Kreuzmann skutečně zde poukázali na zásadní aspekty hodnocení dopadu. A jenom bych chtěl eh, zmínit pár bodů, které jste zmínil vy, pane předsedo. Pokud jde o nezávislost, to je ta citlivá věc. Jedno z témat, které možná je, je matoucí pro diskuzi, je to porovnávání s některými národními systémy. Tady eh, musíme mm, být opatrní s takovými to porovnáváními. Vždycky je co se naučit. Vždycky lze si vzít nějakou lekci z něčeho, ale nesmíme zapomínat na specifické rysy evropské úrovně eh, a nesmíme zapomenout na tu zvláštní institucionální strukturu, kterou máme, tedy komise, rada, parlament. To je něco, co musíme velice pečlivě hájit, chránit. A když se podíváme na národní zkušenosti, tak jedna země, která možná nám nejpodobnější, pokud jde o ty ambice pro better regulation a hodnocení dopadu, je Spojené království. Ano, mm, jsou tady sice rozdíly, ale pokud jde o ten obecný cíl, tak tento jejich systém se nám nejvíce blíží. Systém, který teď mají v Nizozemsku a ten často se mm, právě popisuje jako nezávislý, tak ten se zaměřuje na specifické aspekty bad regulation a na ty důležité aspekty, ale to jsou takové specifické aspekty, jako je tedy administrativní břemeno. To je hlavně zajímá. Ale my v Evropské unii a ve Spojeném království máme systém, který je širší komplexnější, složitější, politicky citlivější a eh, který je úzce propojen s naším procesem přijímání politik. To je velký rozdíl, který zde vidíme. A toto je jeden z důležitých bodů, na které nesmíme zapomínat. A pokud jde o nezávislost, pane předsedo, máte zcela pravdu. Ehm, komise, ano, vytvořila systém, ehm, jehož cílem je, aby ti, kteří připravují politické koncepce, tak aby chápali, a no to vám se zdá možná divné, ale aby dobře chápali, proč to dělají, aby měli po ruce tu analýzu, aby Eh, potom eh, pochopili, jaké jsou možné alternativy a jaké jsou výhody a náklady těch různých alternativ. To je absolutně zásadní, jak jste řekl. Ano, ti, kteří připravují ty politické koncepce, tak aby také tedy eh, měli k dispozici analýzu. Teď to, ten nezávislý audit, to je také důležitá věc, velice citlivá. A mm, možná mm, Eh, paní Nibler vycházela z, německého, eh, z německé zkušenosti, tak proto možná ten její přístup je trochu jiný než to, co my máme v komisi. Zde bychom chtěli, abyste se podívali na to, co předložil nebo co dělá pan předseda Barroso, pokud jde o ten audit eh, a na to, jak to provádí různá oddělení komise on v rámci komise jmenoval pět vysokých úředníků, kteří jsou úplně nezávislí na těch odděleních, které provádí analýzu. A tady právě ti to mají na starosti objektivitu těch analýz, dohlížet nad objektivitou a je třeba, abyste nejprve se podívali, jak to u nás funguje. Měli byste vědět, že ta, tato komise pro hodnocení dopadu tak v podstatě za poslední léta požádala ve 30 případech, aby analýza byla zopakována, protože nebyli přesvědčeni, že to je dostatečně dobré, dobře připravené a ve 30 případech tedy o to požádali. Dále, tato stanoviska této komise auditní tedy jsou veřejně dostupná a já si myslím, že je velice důležité, eh, aby zde všichni se seznamovali s těmito stanovisky, aby se s tím seznamoval parlament a další organizace, protože to je eh, podstatné potom pro ten rozhodovací proces. A když se podíváte na ta stanoviska, tak zjistíte, že jsou velice přímočará, upřímná v tom hodnocení a i ty důvody eh, jsou tam jasně uvedeny. Mm, tak mm, na vás apeluji, abyste si se s nimi seznámili. Další s tím spojený bod eh, a zde apeluji na vaši trpělivost. Evropský účetní dvůr nyní eh, připravuje audit o systému posuzování dopadu v komisi a analyzuje a audituje, jak se ta posouzení dopadu potom používají nejenom v komisi, ale i v radě, v parlamentu. Tato zpráva bude hotová na začátku září, tak já si myslím, že ještě budete mít dost času. Hm, doufám, že neporuším žádný netajemství. Samozřejmě taková zpráva bude identifikovat slabé a silné stránky a kde je co zlepšit. Ale co pro nás vypadá povzbudivě v komisi, je, že zde se potvrzuje, že e, ta nezávislá auditorská funkce a to hodnocení dopadu, že se to používá, že to má efekt na kvalitu práce komise. Znamená to zlepšení, které je postupné, ale Zlepšuje se s tím kvalita našich analýz. A možná, co je ještě důležitější, je, že tam dochází k takové změně kultury, tedy větší osvěta. Všichni si uvědomují, že ty principy bad regulation musí být součástí eh, naší každodenní činnosti přípravy politických koncepcí. A já doufám, že, to, co, eh, že ta zpráva bude vám užitečná a dostanete ji po prázdninách. A ještě poslední věc, to se dostávám zpátky k tomu, co řekla paní Weiler a pan Kreutzmann. Paní Weiler velice velice případně zmínila jeden aspekt posuzování dopadu komise, což je integrovaný přístup. Opět to je Mm, to zásadní, co nás odlišuje od většiny členských států. My zvažujeme ekonomické výhody a náklady, sociální eh, náklady a výhody a ekologické náklady a výhody. A to integrovaně, protože mm, jsme přesvědčeni, že pouze takto, když se tímto budeme zabývat, tak pouze takto eh, můžete Eh, správně posoudit, zda je třeba eh, nějakou oblast právně upravit, připravit legislativní návrh nebo ne. A to my zhodnocujeme třeba efekt pro občany, pro eh, spotřebitele, jaký to bude mít dopad na základní práva a musí také musí hm, i e, se tam posoudit, jaký to má efekt pro fungování vnitřního trhu. A my tedy v té analýze, v jedné analýze, se zabýváme všemi těmito aspekty, jaké to na ty různé oblasti bude mít efekt a zvažujeme ty synergické efekty. A podle toho e, rozhodneme, zda je třeba přijmout nějaký legislativní návrh. A já myslím, že tady asi pouze Spojené království se pokouší o podobné. Ale já myslím, že je to politicky eh, nutné, je to i intelektuálně opodstatnitelné a eh, pouze hm, proto je eh, třeba, abychom pro každý legislativní návrh měli toho posuzení dopadu včas a abychom zminimalizovali tak byrokracii a náklady. To jsou některé ty klíčové věci, které jsem chtěl dnes zmínit. Samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud budete potřebovat nějaké Eh, další informace hm, při vaší činnosti kdykoliv. Děkuji, říká pan předseda, za velice jasné expoze, pane Vocne. A i já jsem si přečetl zprávu účetního dvora a, a já e, si myslím, že ano, tady účetní dvůr dospěl k závěru. My jsme se sešli s nimi, když jsme hovořili o dopadu směrnice o zprávech pro spotřebitele, tak i hm, vím, že určitě jejich výrok bude významným příspěvkem pro eh, naši zprávu. Děkuji. Paní Weilerová, možná bych chtěla schrnout a trochu říci, jaký harmonogram eh, nás eh, čeká, asi to bude napojeno na harmonogram paní Níberové. Ja, ich möchte abschließend noch etwas sagen. Ano, na závěr bych ráda ještě řekla několik slov. Tak za prvé, pane předsedo, napadlo mě, eh, připadlo mi zvláštní, jak velkorysý jste byl při eh, přidělování času EKR, ale to je jen tak na okraji. Ráda bych eh, poznamenala něco malého k panu Krojcmanovi. Ten bod subsidiarita, tak jak jste to právě vyložil, není to, co myslela paní Niblerová. Takže eh, veřejný nebo osobní, to je jedna věc, ale paní Niblerová, pokud dobře vím, by chtěla provádět zkoušku subsidiarity a tedy jestli by Evropská unie vůbec měla zasáhnout, anebo jestli to nemá probíhat na eh, úrovni jednotlivých členských států. Takže to je otázka, která je ještě více virulentní nyní po eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, ale to můžeme prověřit. K těm opožděným platbám, pane předsedo, řekli jste naprosto správně k tomu, to, co jste řekl. Eh, posouzení dopadu k tomuto tématu bylo velmi pomoc, nápomocné, velmi úžasné a jediní, kteří to kritizovali, nebyli aktéři, eh, tedy průmysl, Nebyla to ani zpráva, ale byly to jednotlivé členské státy, některé. Těm se nelíbila některá čísla, takže myslím, že se musíme na to opravdu podívat a zamyslet se nad tím. Pane předsedo, já naprosto uh, Eh, souhlasím s tím, anebo stínový zpravodaj EKR, je to jedno, jak to řeknu, že zadávání externí samozřejmě nebude znamenat větší nezávislost. To tedy v každém případě nemůžu zastupovat tento názor. Pokud tedy řekneme nezávislý posudek, independent, tak to samozřejmě může udělat komise. Hmm, myslím, že to popírá veškerý základ, který máme, veškerou zkušenost. Independent, nezávislý posudek pro mě znamená něco jiného. Například, eh, kde Eh, určitá společnost dělá návrh zákona pro finanční eh, regulaci a tam tedy pochybuji o tom, jestli to je ještě nezávislost. To je ale jiná věc. Znám práci komise už také eh, z období před tím hodnocení dopadu o opožděných platbách a myslím, že jsem spokojená, ale jenom nechci říci, že všechno běželo lépe a i na politické úrovni lépe než na národních úrovních. Kdybychom byli stoprocentně spokojeni, nemuseli bychom dnešní diskuzi vést a nemuseli bychom diskutovat také o aspektech například dopadů na spotřebitele a nebo jak silněji zapojit spotřebitele. V minulosti nebyli dostatečně zapojeni, takže samozřejmě vidíme některé aspekty, které bychom zlepšit mohli. K tomu časovému harmonogramu. K tomu bych poprosila o jednu věc. Pokud je pravda, že Evropská komise během letní pauze ještě vypracuje celou řadu dokumentů, které ještě nemáme k dispozici, ale budeme je mít k dispozici až 31. srpna, potom prosím o to, abychom ještě jednou provedli výměnu názorů Měli bychom si to promyslet, že bychom něco takového uspořádali na základě dokumentů, které budou předloženy komisí. Možná, že bychom se také mohli zúčastnit slyšení. Eh, nebylo by to slyšení našeho výboru, nic si nenamlouvám, ale možná, že výbor Jury bude pořádat slyšení, kde budou zástupci Spojeného království anebo možná amerických úřadů. Toho bychom se tedy mohli zúčastnit. Nechci tedy organizovat nic vlastního, ale zúčastnit se slyšení výboru Jury, že bychom se s nimi nějak dohodli. To je tedy můj návrh předtím, než předložím svou zprávu, mohli bychom mít výměnu názoru a toto slyšení. Eh, možná, že bych mohla shrnout několik bodů písemně, to je také možnost. Ano, a včas před hlasováním v jury se chceme vrhnout do práce, protože nám samozřejmě záleží na tom, aby byl zohledněn také náš pohled na celou věc ve výboru jury. Uh, Děkuji paní Weilerová za tyto poznámky a dokument, který máme na mysli, to je ta zpráva účetního dvora o posuzování dopadu a určitě uh, Eh, by velice rádi přišli sem a prezentovali tento dokument parlamentu a možná, že to byste měla prohovořit s paní Niblerovou. A já myslím, že eh, bych vám silně doporučovala, abychom si to opatřili. Ten dokument eh, určitě nám bude užitečný. A takové společné slyšení mezi našimi výbory a výbor Eh, Jury, když bude konat takové slyšení, tak asi by měl přizvat všechny zainteresované členy a já myslím, že také by bylo dobré, kdybyste vyzvala paní Niblerovou, aby to učinili. A poněvadž řečnickou dobu, takže to jsem nebyl já, kdo jsem eh, eh, nějak tedy mm, mm, vlastně já jsem tedy v tom posledním bodě hodně tedy hovořil a protáhl jsem to trochu a tady chci poděkovat panu Vocnovi za velice kompletní reakci také a také i mm, prosím mm, eh, pozdravte paní Klingweiler, která měla na starosti tuto agendu. A teď se můžeme než těšit na zajímavé výstupy od paní Weilerové po dovolených a eh, také mm, určitě ještě ty eh, opožděné platby, to také Eh, no, od vás čekáme. Vy jste extrémně tvrdě pracující členka našeho výboru a tím končíme a děkuji, že jste přišli a další schůze se koná v pondělí 13. července, ne, pardon, 12. července v pondělí ve 3 hodiny odpoledne a zde v tomto sále, ano, a i v úterý, ještě 13. července od 9 do 12.30, také jsme se dohodli a koordinátoři se dohodli, že eh, odpoledne od 3 asi do 5 kratší schůze. Děkuji ještě jednou, tím zavírám schůzi.